Okay, now we have to, Okay, colleagues, if we can take our seats. Kolegové, prosím, usaďte se, neboť zahájíme nyní eh, výměnu názoru eh, s mladými lidmi eh, z Evropské akce pro mládež. A půjde o řešení názoru na úlohu vnější činnosti a jeho při řešení migračních toků. To jsou de facto eh, věci, které nás, námi teďka hýbou a my v této souvislosti konáme i dobré věci. Některé země vítají lidi eh, v potížích a snažíme se prosazovat mír eh, jinde ve světě. Takže vítám tedy naše návštěvníky. 20. Eh, a 21. května ve Štrasburku se sešlo 7,5 tisíce lidí, eh, kde prezentovali své názory. Eh, ty jsou nyní shrnuty ve zprávě z této akce a všichni poslanci jej dostali. Dokument se jmenuje Vytváření 50, 50 eh, myšlenek pro lepší budoucnost. No a eh, my tady budeme mít eh, velice teď tři krátká kola výměn názorů. Vždycky tedy někdo promluví a řekne tedy tři myšlenky a pak na to budou reagovat. A každý, kdo bude něco předkládat, má na to maximálně dvě minuty a my doufáme, že tyto myšlenky vplynou do naší příští debaty eh, výboru AFED a e DV o migraci. Takže máme zde tři řečníky. Linda Vapakova eh, z Salius College in Brussels. Eh, zabývá se evropskými a mírovými studiemi a zejména se zabývá radikalizací a politickým extremismem, což je velice eh, velice aktuální věc. Dříve eh, byla na České ambasádě v Belgii jako stážistka. Tak toto je Linda. Pak zde máme Andrej Gavrilu, Andreu Gavrilu, která eh, získala eh, stipendium na Donově univerzitě, eh, byla vyslána k Evropskému soud, soudu pro lidská práva, rumunskou organizací, zabývá se globálními otázkami lidských práv zabývá se mimo jiné také také eh, otázkami eh, spravedlnosti pro ty, s nimi se obchoduje. A pak zde máme eh, pana Juska, který emigroval z Polska do Německa a kde se stal členem SEZI a činovníkem SEZI, což je odborová organizace zabývající se migrací. No a my tedy eh, začneme, dám slovo nejdříve Mateusovi, to je myšlenka číslo jedna, poté Andrea číslo dvě. Takže Mateus. Děkuji. Můj návrh eh, by umožnil všem diplomatickým zastoupením EU, aby mohli přijímat eh, Eh, žádosti eh, těch, kteří potřebují humanitární pomoc. Eh, myslím, že to odpovídá potřebám, jaké vnímáme nyní, zejména mezi syrskými obyvateli. Informace o poskytnutých poskytnuté pomoci by se musela sdílet mezi všemi zastoupeními Evropské unie. To by bylo velice důležité, poněvadž bychom mohli od samého počátku pomoci a chránit žadatele o azyl a od začátku bychom s nimi byli v kontaktu a mohli bychom jim dávat k dispozici informace, které jinak nezískají. To by mohlo zabránit k tomu, v tom, aby eh, lidé eh, nechtěli nadále podnikat tu nebezpečnou cestu přes středozemní moře. A e, je to ze zkušenosti, hovořil jsem s uprchlíky v Německu, kteří e, potvrdili, e, že by toto skutečně pomohlo a v případě, že by dostala informace včas, možná by to odradilo od překročení středozemního moře je třeba také zvážit to, že eh, lidé, kteří potřebují azyl, eh, ne vždy si mohou dovolit eh, opustit zemi, ve které se nacházejí. Jsou i další způsoby, jak se dá snížit to nelegální migrace a samozřejmě omezit působení nelegálních vašeráckých band výborně a také výborně na čas, přesně dvě minuty. Nyní Andrea Gavrila, další myšlenka. Čili kolegové, vy jste ten návrh slyšeli a potom budete moci na to reagovat. Nyní Andrea. Můj návrh je, aby Evropská unie vytvořila bezpečné zóny uvnitř zemí konfliktu místo stávajících uprchlických táborů, aby jinými slovy, uprchlické tábory by se proměnily v bezpečná města s naší podporou, s podporou Evropanů. A tato bezpečná města by mohla navázat partnerství s městy v Evropské unii na různá témata, ale bezpečná zóna vznikla v místě konfliktu může fungovat, když bude poskytnuta bezpečnost ve spolupráci se všemi zeměmi EU a bez spojení s globální snahou v souladu se summitem pro uprchlíky, které, kde 193 zemí podepsali prohlášení, je začátkem snahy o stabilitu a mír. A skutečná sociální akce musí být rozvinuta prostředky Evropské unie musí být alokovány pro rozvoj již existující infrastruktury v oblasti zdravotnictví, která již existuje. A je třeba umožnit, aby lidé v těchto městech byli soběstační. Místo domu jim poskytnuté materiály mohli si dům postavit. A trvalý, trvalé bydlící osoby dostanou pomoc budou mít možnost eh, se samo, sami rozvíjet a budou moci být ekonomicky nezávislí v rámci bez zahraniční, zahraničního vměšování, aby se lidé mohli rozvíjet vlastní podnikání a pokud je o potravinou soběstačnost, aby dostali půdu, aby ji mohli obdělávat. Děkuji. Takže máme tu dva náměty. Jedna, v, v rozvojem výboru budeme hovořit o Sýrii a humanitární pomoci do Sýrie. Je to velmi obtížné a komise nám sdělí, jak se snaží dostat humanitární pomoc eh, do zón konfliktu. S tím souzní. Jak budeme postupovat? Máme tři různé náměty. Tak budeme toto ještě opakovat dvakrát. A nyní budou poslanci reagovat a další europoslanci budou reagovat na ty další náměty. První, první bude paní de Sarnes. Děkuji mnohokrát, velmi rychle. Naprosto souhlasím s první myšlenkou, která zazněla. Samozřejmě Evropská unie měla otevřít kanceláře pro žadatele o azyl v zemích, kam přišli syrští uprchlíci, zejména samozřejmě v Turecku, v Jordánsku a v Libanonu. A je pravda, že je surrealistické, že vlastně jediný způsob, jak požádat o právo na azyl, je platit převaděčům, riskovat život svůj i své rodiny, aby se někdo mohl nelegálně dostat do Evropy, přičemž to bylo možné na místě. Takže stoprocentně sou, souhlasím s tím, co zde zaznělo. Připomenu, že Kanaděné to udělali. Oni takhle přivezli tisíce osob do Kanady a jejich eh, žádosti zpracovali v hraničních zemích se Syrií. Takže blahopřeji k tomuto velmi správnému návrhu. Ano, já jsem to také viděla v Turecku. Je mnohem lepší jednat se přímo na místě, než, než ještě před začátkem té mase migrace pan Panzery. Děkuji. Vždy Vždy vítám, když eh, jsou zde nadneseny nové myšlenky, zejména také právě z úst mladých lidí. A rád bych poukázal na jisté obtíže, které existují při realizaci takovýchto myšlenek. Například ten nápad eh, mít ta diplomatické mise v těch eh, zemích. To se bohužel pojí celou řadu faktorů, která, které stěžují tu realizaci takovéhoto nápadu je důležité, aby chom také měli dostatek evropských zemí EU, které budou ochotny přijímat uprchlíky. Máme tady Kanadu, ano, Kanada zvolila tento přístup, ale to je jeden, jedna země. Evropa je mnohem komplikovanější. Je to mnoho členských států, zatím nenalezla stejný přístup, například co se týče rozdělování uprchlíků. A dále víte, že existují různé formy migrace. Existuje ekonomická migrace, zde je třeba zvážit, zda mm, má smysl takovéto žádosti zpracovávat touto cestou. A pak je zde názor mnoha evropských občanů, kteří prostě nechtějí ekonomické migranty. A my eh, musíme prostě uznat, že tento názor mezi občany existuje. A pak je tady ještě další typ migrace, a to je migrace lidí, kteří skutečně prchají z konfliktních regionů, což je velký problém. Ale tyto lidé prostě nemají tu cestu nejdříve se odebrat někam na ambasádu a pak teprve do Evropy. To jsou lidé, kteří skutečně prchají před skutečným nebezpečím velmi rychle. A jistě, ten námat je dobrý, jak jsem již řekl, ale je, je těžké ho zrealizovat právě z důvodu těch faktorů, o kterých jsem právě hovořil. To jsou praktické aspekty této politiky, takže reakce. Ne... Uzavřeme tento bod. Andra zareaguje na vyjádření poslanců. Myslím, že se spíše dotýkají návrhu Matease. A pokud jde o ekonomickou migraci, myslím, že to je dlouhodobá reakce. Měli bychom se soustředit na prevenci. Děkuji. Mateusi. Děkuji. Děkuji paní Desarné za podporu mé myšlenky. Panu Pancerimu. Ano, je obtížné zavést něco takového do diplomatických misí EU dnes, ale jak jsem uvedl ve svém návrhu, je důležité se rozdělit o tento úkol mezi všemi členskými státy. Nebylo by to jenom jedno zastupitelství, které by dostalo, které by vlastně řešilo tuto problematiku, ale měli by se o to podělit i další. A na druhé straně to, co jste řekl, osoba v, v tísni, například eh, v Syrii, když tito lidé žádají o azyl na velvyslanectví, měli by přímo dostat doklady, které jim umožní vstoupit do EU a neměli by cestovat nelegálně a nebezpečně. Děkuji. To je užitečná myšlenka, která se politicky těžko řeší, tedy spolupráce mezi členským státy. Úřad OSN pro uprchlíky má velké zkušenosti v tomto směru. A v minulosti se země rozhodly pro přijímání uprchlíků přímo z uprchlických táborů. Například my máme ve své, mám, já mám ve svém městě uprchlíky z Demokratické republiky Kongo. Takže toto už bylo vyzkoušeno. Takže další dva náměty. Linda Slabáková, prosím. Děkuji, paní předsedkyně tisíce rodin překračují střozemní moře a mladí jsou jádrem této masové migrace a budou jádrem v budoucnosti a proto bych chtěl navrhnout vytvoření eh, rámce pro činnost, který bude koncipován pro řešení potřeb mladých lidí v zahraničí. A budeme zajišťovat lepší přístup k, ke vzdělání a odbo- e, učňovském školství a sociálně-ekonomické faktory jsou klíčové v tomto směru a pokud nebudou řešeny, dlouhodobá perspektiva mladých se nezmění a nebudou mít na vybranou, než opustit opakovaně svou zemi bez dalšího výhledu. Navrhuji za druhé větší spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti a mládežnickými organizacemi při řešení radikalizace mladých a ze své práce na různých projektech mohu říci, že násilný extremismus a radikalizace se skutečně nejvíce dotýkají jednotlivých eh, částí společnosti a přispívají také k polarizaci. Mělo by se tedy udělat více, abychom umožnili společnosti posílit snahy proti radikalizaci a extremismu a například skrze eh, program pro občanskou společnost, který byl zaveden v Evropě a který může být také vlastně vyvezen na, druhý, na druhou stranu Středomoří. Je třeba eh, rozvinout programy pro integraci mladých a to společenství měla být inkluzivnější, aby se zde mohla mládež opět rozvíjet. Andr, máte zase další náměty, pokud jde o Andrea Gavrila předloží druhý námět v tomto směru. Když budeme vycházet ze zásady, pokud naučíte může lovit ryby, tak ho, mu zajistíte živobytí na celý život. Tak eh, vy, vyzýváme eh, k vytvoření mírového sboru, který by reagoval na katastrofy a mírový sbor Evropské unie by vlastně umožnil soběstačné kapacity a to se týká Evropského programu pro migraci talentovaní mladí, kteří se chtějí podílet na mírovém rozvoji, by se přesunuli do eh, rozvojových zemí a učili by praktické dovednosti podle potřeby, například zemědělství a celná energetika. A je možné, nizozemští zástupci budou určitě vědět, že větrný mlín se dá vybudovat například s využitím součástek jízdního kola. A mladí člověk v Malawi vybudoval na základě takového zařízení větrné mlýny. A mladí lidé se spojí s duchovními vůdci místního společenství a s místními nevládními organizacemi a prostředky EU pokryjí měsíční příjem pro základní potřeby a také integrační výcvik. A tato dobrovolnická služba bude poč- počítána kumulovaně. Aktivity musí být eh, viditelné a je třeba také z nich vydat počet. A co je nejdůležitější, Evropská unie musí pomoci mladým tohoto světa, aby si zvolili eh, smysluplný život a ne slavnou smrt. A takto radikalizace a násilný extremismus je, je možné jim tedy zabránit. Kolegové, pokusíte reagovat na tyto myšlenky, které se týkají integrace mladých a podpory mladých, aby spolupracovali a aby nalézali řešení na problémy, pro problémy, které známe. Demografický růst je obrovskou výzvou při tvorbě pracovních míst. Včera jsme vyslechli velmi zajímavou prezentaci o malých vesnicích v Africe, kde se rozvíjejí pozitivní řešení v oblasti energetiky. Bez energie není možné například studovat, když se setmí. Takže tyto přenosy technologie jsou podporovány a jsou již na programu. Kolegové chtějí zareagovat na tyto náměty. Eli. Chtěl jsem vám poděkovat za vaše náměty a za to, že jste zde. A chci doplnit něco. Já jsem přišla pozdě z jiného jednání, ale možná jste o tom už hovořili. Zde v parlamentě zápasíme s tím, minimálně minulé dva roky prosazujeme řešení, které by zavádělo sdílenou, sdílené úsilí mezi členskými státy a v New Yorku se konal první summit o velkých pohybech uprchlíků a migrantů na úrovni OSN a my jsme o tom jednali, my jsme o, jednali o globální snaze o řešení, protože vítání uprchlíků a e, migrace vyžaduje celosvětové řešení, ale jak můžeme být důvěryhodní jako Evropská unie, když žádáme o globální úsilí a když v rámci EU nejsme schopni vytvořit společná řešení, která zoufale potřebujeme, protože máme šest členských států z 28, které řeší sami 80 žádostí o azyl. A to je neudržitelné. A pokud se rozdělíte v této snaze z 28, tak to bude udržitelné. A my a to je velmi důležité, my jako poslanci se vracíme domů téměř každý týden a snažíme se vysvětlovat a snažíme se zahájit dialog s našimi spolupčany v našich zemích. A není to vždy jednoduché pochopit rozdílnou odpovědnost mezi Radou Evropské unie, parlamentem a komisí. A proto zdůrazňujeme sdílenou snahu, protože jinak se nám to skutečně povede. Ana Gomeš. Yes, I'm also sorry that I couldn't hear all... Je mi také líto, že jsem to všechno neslyšela, protože jsem přišla pozdě z jednoho jednání, ale, ale slyšela jsem závěr a to ve mně vyvolalo reakci. My skutečně za každou cenu se musíme soustředit na povzbuzování mladých lidí, aby byli aktivní. Aktivní subjekty pro lidská práva, demokracii a několik kulturu smrti. A to mě vede k požadavku, aby naše vlády investovaly to, co mají strategicky do programů, které mají zabránit šíření extremistických ideologií, které vedou k násilí. A nemyslím si, že se tady děje dost ze strany našich vlád v parlamentu jsme měli zprávu před dlouhou dobou, před rokem, o prevenci a in, investice do, v tomto jsou velmi nízké a investice nebudou úspěšné, pokud jasně nezapojí mladé jednotlivé spolky mladých lidí v terénu, aby se staly základními subjekty, které čelí ideologii teroristických skupin, které které vedou k většímu násilí. A to je třeba činit eh, politikami, které se přenášejí na mladé lidi a dávají jim společenské přijetosti, jak pracovní místa. Není možné si myslet, že budeme moci úspěšně působit v oblasti prevence a současně nenabídneme základní možnosti mladým lidem. A to, to, je tedy, to jsou tedy pracovní místa a to vyžaduje vlastně odhodit eh, hloupé politiky úspora škrtů a, a samozřejmě sociální integrace je základ pro mladé lidi. A vrátím se k otázce uprchlíku. Způsob, jak naše vlády eh, řídily příliv eh, migrantů a uprchlíků. A to, to prostě nepřestane konfliktem nebo stavbou zdí. A je třeba zajistit skutečný rozvoj. A lidé budou přicházet z různých důvodů i v budoucnosti, takže je potřeba mít sdílený přístup, který skutečně nebude znamenat další práci obchodníkům s lidmi a pašerákům lidí. Antonio Guterres bude budoucím generálním tajemníkem OSN a pašeráci vědí, jak eh, řídit ty toky lidí. My jsme to nebyli schopni, protože my jsme nebyli schopni tomu zabránit. Jediná cesta, jak eh, omezit možnosti pašeráku lidí, je umožnit legálně, aby lidé zažádali o příchod do Evropy, buď jako migranti nebo jako žádatelé o azyl. A vlády to zatím nechtějí. Zatím připravují pole a dávají práci pašerákům lidí. A my se proti tomu musíme vyslovit. Děkuji. Time. Eh, mm, nám mnoho času a teď Eh, dáme nejdříve prostor pro další dvě myšlenky a reakce, vaše reakce až na konec, abychom nestráceli čas. Takže další dvě myšlenky. Eh, eh, možná, že komise chtěla něco říci o tom evropském volontariátu pro mladé. Ano, to se také hodně debatovalo ve Štrasburku. Takže Linda, další myšlenka. Děkuji. A ano, to de facto napasuje na, na ten myšlenku e, vynucování práva a tlačování lidí. Tak m, eh, předpokládá se, že de facto zhruba 90 regulárních migrantů využívají kriminální bandy. Čili je zásadní prostě eh, něco proti tomu dělat a postavit se proti tedy nelegální migraci a vynucovat bez eh, zákonu. Za prvé, eh, my máme řadu kooperačních platform mezi našimi zeměmi a zeměmi původu. Hovoříme o Europolu, Eurojustu a tak dále ale vzhledem k tomu, jaké obrovské problémy jsou v těchto zemích, je třeba eh, více spolupracovat mezi evropskými agenturami a eh, třetími zeměmi. Evropo například eh, spustil Centrum pro pašování lidí v Evropě a hm, takových center ve třetí zemi by bylo třeba více. Já myslím, že skutečně Eh, další možností je ta eh, mediterální unie, eh, což by byla platforma o spolupráce země kolem Středozemního moře. A za druhé, a já myslím, že ještě důležité je, aby v současném politickém prostředí eh, se změnil eh, přístup migrantům, aby se nepopisovali jako ti, kteří tady eh, jsou nositeli násilí, ale spíše jako oběti těchto pašeráckých band. Myslím, že ta stigmatizace je příliš nebezpečná de facto ve všech evropských zemích Eh, není to eh, pravda, že by právě nositeli tohoto zločinu byli všude právě migranti. Děkuji a ještě Mateus. Můj druhý návrh je vytvořit databázy, eh, do které by si mohli dát své kurikulum migranti. A to znamená, že jakmile by někdo prostě našel eh, vhodné uplatnění, bylo by možné, eh, aby si zažádal v členské zemi o eh, azyl a podobně. To znamená, že by mohl tedy získat příslušné zaměstnání v souladu se svým vzděláním a zkušenostmi. Myslím, že by to bylo dobré, protože tím pádem by se vyšlo vstříc potřebám jak dotyčné osoby, tak také hostitelské země. Eh, je třeba tedy vzít eh, v úvahu nejenom tedy eh, vůli toho migranta, ale také odpovídat by to mohlo potřebám Sami. Já jsem odborář a vím, že je velice těžké proniknout na pracovní trh, dokonce i pro domácí. Navíc migranti eh, musí překonávat jazykové bariéry a eh, samozřejmě pokud by věděli, že se mohou uplatnit se svým vzděláním a zkušenostmi, tak to by posílali jejich sebevědomí. Ehm, také třeba, aby byli vyškoleni v tom, jak se pohybovat na pracovním trhu. A eh, tím se dostávám k dalším aspektům, a sice to je uznávání vzděláním. Často jde o lidi vysoce kvalifikované, ale my neuznáváme to, co oni umí, poněvadž eh, jsou, eh, mají to vzdělání prostě ze jiných zemí, ze zahraničí. Eh, možná, že v té databázi by mohly být také určité systémy certifikace pro uznávání vzdělání získané ve třetí zemi. A to by ovšem si vyžádalo více investic do veřejného sektoru. Ano, děkuji. Eh, Teresa Jiménez jako první. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Eh, Yo creo, bueno, primero... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych ráda podotkla, že tuto schůzi považuji za velice důležitou právě proto, abychom mohli prodiskutovat veškeré otázky, které se pojí s migrační krizí. Jsou to témata, o která se mladí lidé velmi zajímaví a já jsem velmi se vděčná a děkuji za to, že jsme mohli uspořádat tuto společnou schůzi našich obou výborů. V neposlední řadě jde skutečně o důvěryhodnost Evropy a rovněž o to, zda toto zásadní téma uprchlíci migrace, které souvisí samozřejmě pak i s terorismem a tak dále, bude nějakým způsobem dořešeno. Dnes hovoříme o migraci, o uprchlické krizi a já se domnívám, že Evropa zde mladým lidem musí dokázat, že je schopna skutečně něco udělat. Jak se pohnout. Jde o solidaritu vůči třetím zemím na jedné straně, ale na druhé straně jde také o solidaritu uvnitř EU a ta se bohužel ještě příliš jasně neprojevuje. Tedy poselství, které vysíláme vůči našim malým lidem, je momentálně toto. U takto obtížného tématu my jako Evropané nejsme schopni projevit navzájem solidaritu a to je, myslím, velmi znepokojivé. Často se opakuje, že, eh, něco, že to musí vyřešit Evropa, jako kdyby Evropa byla nějaká kompaktní jednotka, ale tak tomu není. Evropa nemůže vždy vyřešit vše. Jisté problémy je řešit přímo tam, kde vznikají, u jejich kořenů. Například eh, problém s pašeráky lidí. Eh, tady se projevuje, že Navzdory všem zprávám, které máme k dispozici, jsme schopni vyvíjet dostatečný tlak v tom smyslu, abychom řešili ten skutečný problém, totiž tuto organizovanou kriminalitu. Abychom dokázali tedy tento zločin zastavit. Nepodařilo se nám zvolit vhodný přístup a řešit příčiny tohoto problému. Což ovšem musíme, protože jinak ten problém nevyřešíme. A i uvnitř Evropské unie nemáme dost solidarity. A to je také velký problém, protože bez solidarity ten problém prostě nevyřešíme. Tak už nemáme moc času, tak možná že ještě několik málo komentářů eh, k těm eh, posledním eh, dvěma myšlenkám. Začneme odzadu, tedy Lindou. Já si myslím, že skutečně je důležité Eh, abychom debatovali o tom, jak se k tomu Evropa staví, jak to interpretuje, eh, poněvadž eh, momentálně Evropa určitě nejedná v nejlepším zájmu migrace. A já si myslím, že to vytváří velmi negativní situace, protože mladí vzlížejí k Evropě očekávají odpovědi a Eh, chtějí vědět, že budoucnost bude lepší, ale skutečně eh, jestliže Evropa eh, prostě je příliš opatrná a de facto lavíruje kolem svých vlastních hodnot a ten další sociálně-ekonomický vývoj v našem sousedství není úplně jistý, hm, tak to skutečně to je jádro problému, eh, jak eh, tedy ve středozemí, tak tady v eh, dalších, přímo v našem sousedství. Je to také otázka politické vůle. Takže Evropský parlament by mohl se pokusit o určité lobování pro to, aby se Evropa lépe stavila ke svým závazkům. Děkuji, Andrea. Já bych se ráda vyjádřila k těm předchozím komentářům. Skutečně, co se týče jednoty v Evropské unii, tak ta, s tím je problém a my musíme tady to úsilí kombinovat. Já myslím, že je normální eh, mít eh, celkem jako různé mm, názory, ale je třeba nějakým způsobem dospět eh, k jednotě. Já myslím, že jedním řešením je eh, jak si obrátit se na mladé lidi, kteří eh, se eh, snáze dávají dohromady a jsou tolerantnější vůči vzájemným rozdílům. A navíc, když zapojíte mladé lidi, tak jim dáte smysl. A to je velmi důležité. My, my velice citlivě vnímáme to, jestliže nám někdo naslouchá a to, že třeba naše myšlenky se opravdu uskutečňují, čili skutečně eh, bez eh, jednoty nebude síla. Děkuji. Děkuji ještě Mateus. Ano, děkuji. Já děkuji za to, že s námi souhlasíte, eh, že se vám líbí naše myšlenky. Já si myslím, že Evropská unie by měla držet ještě silněji pohromadě a ukázat, že ty problémy migrace eh, dohromady skutečně jsme schopni eh, řešit. Eh, my jsme představitelé mladé Evropy, čili my reprezentujeme vaši mladou Evropu a prostě vidíte, že my máme v sobě solidaritu a že máme co říct tady k tomu. Děkuji a ještě než uzavřeme, eh, prosila bych o krátkou eh, reakci Evropskou komisi Maria Di Paolis. Prosím. Eh, thank you, Mrs. Chair. Um, DEVCO is already addressing... Děkuji. Tady se hovořilo o příčinách migrace. Já bych vám k tomu dala několik příkladů my implementujeme akce, eh, tak abychom umožnili mladým účastnit se politického rozhodování. Je to eh, v oblasti eh, školení, to znamená jak učňovského, tak také teoretického školství. A často vnímáme, že to, co se na školách nabízí, často neodpovídá potřebem, potřebám eh, pracovního trhu. Kvalifikace a jejich uznávání v partnerských zemích, to je důležité a to tímto způsobem bychom mohli podpořit také mobilitu mezi zeměmi. Eh, to jsou jenom některé z těch příčin, ale eh, ty problémy začínají už v dětství dnešní děti eh, jsou budoucí generací migrantů. Takže my tady opravdu, opravdu vidíme, eh, že eh, nám tady vyrůstají zranitelné součásti obyvatelstva. A my tady potřebujeme koherentnější přístup a je, je třeba, abychom eh, jak si zrevidovali a udělali si inventuru dalších politik, které v Evropě naplňujeme. Eh, my máme také eh, spolupráci s humanitárním organizací, tak aby nabízela migrantům a uprchlíkům eh, to, co odpovídá jejich potřebám. Samozřejmě je možné se staršími myšlenkami obrátit přímo na nás. Ano, eh, děkuji, děkuji eh, našim dnešním hostům. Tak, jak vidíte, je to tak, že evropské instituce se snaží nějakým způsobem řešit migrační krizi, ale české země naše úsilí často blokují. Samozřejmě je zde také ten faktor veřejného mínění, čili tady je třeba eh, také šířit tyto myšlenky doma a budovat konsenzus mezi občany. Čili je třeba bojovat na všech úrovních. Takže kolegové, poděkujeme našim hostům za to, že byli mezi námi dnes dopoledne. Děkuji. And I think it's a good idea that we share in different... Já myslím, že je velice dobré, že tady se vyměnujeme myšlenky i napříč výbory. Takže děkuji a já doufám, že kolegy budou stejně otevřeny eh, v dalších debatách. Samozřejmě my budeme pokračovat v našich debatách a vy, naši hosté samozřejmě mohou stát, eh, zůstat a pokračovat eh, tady ve sledování.